Milí kolegové, prosím, abychom pokračovali. Budeme pokračovat bodem 5. Budeme se věnovat pozměňovacím návrhům souvisejícím se smlouvami na online prodej zboží a další prodej na dálku. Paní Hautala, pravodajka, dostane slovo. Prosím. Yeah, good morning. Thank you very much. Děkuji, dobrý den všem. Děkuji za možnost, abych eh, hovořila o tom dvoj návrhu. Jeden, o kterém se už ráno hovořilo, to byly ty onlineové smlouvy na dodávku digitálního obsahu. E, tady názor výboru pro vnitřní trh o tom, jak by to mělo pokračovat. E, jednací řád článek 50. To je e, digitální obsah. Tady jsou určité paralely týmy zpravodajů, stínových zpravodajů se snažili, aby spolupracovali úzce, aby klíčové prvky byly ve vzájemné harmonii, ale úplně snadné to nebylo. Když jsme e, museli rozhodnout, jak moc tedy navzájem se můžeme mezi sebou harmonizovat ten digitální obsah a hmotné zboží, ale snažili jsme se. Jak už bylo zmíněno, tak u digitálního obsahu je to již výrazně pokročilejší než u hmotného zboží. Máme 172 pozměňovacích návrhů k tomu mému návrhu dokumentu a zpráva pana Animoze z výboru pro vnitřní obchod měla lhůtu pro pozměňovací návrhy už v lednu, to znamená, že IMKO už pilně píše kompromisní pozměňovací návrhy. Já si myslím, že těch pozměňovacích návrhů k tomuto stanovisku je hodně, je dost, protože uh, Zatím poslanci a politické frakce neměli dost času pracovat na dalších. Diskuse byla prozatím velice živá. Ráda bych viděla, abychom se věnovali to takzvané lifespan guarantee. Účelem těch pozměňovacích návrhů je, abychom se dopracovali k tomu, co je podle vašeho návrhu nejdůležitější a abychom se pokusili dopracovat k ke kompromisním návrhům a chceme také úzce spolupracovat se zpravodajem z IMKA. To znamená, budeme mít setkání stínových, abychom ty kompromisy vypracovali a to co nejdřív. Všech těch 172 pozměňovacích návrhů je rozděleno do mm, několika tematických skupin. Rozšíření rozsahu působnosti. Tady jsem zdůraznila, že aplikovat podobná pravidla pro prodej tváří v tvář a online je e, dobré proto, aby právní rámec byl méně komplikovaný pro spotřebitele i prodejce. Takže pozměňovací návrh rozšiřuje rozsah na e, tu směrnici o prodeji 1999 e, lomeno 44 také změna eh, velikosti by se neměla dělat bez posouzení dopadu a v tuto chvíli čekáme na posouzení dopadu, které, eh, kterému se věnují služby Evropského parlamentu. Je trochu nešťastné, že návrh posouzení dopadu bude k mání až koncem dubna, jenom týden než před hlasováním ve výboru Jury pak tedy ta přidaná hodnota bude docela omezená, ale možná bychom mohli pak eh, tam přidat pozměňovací kompromisní návrhy, bude-li to nutné. Ano, mnoho pozměňovacích návrhů, které jsem zmínila, směřuje k rozšíření působnosti a zrušení platnosti eh, směrnice 1999 44 Další skupina, které se věnují pozměňovací návrhy, je úroveň harmonizace. Tady kromě rozšíření rozsahu působnosti bychom se měli opravdu věnovat diskuzi, zda budeme mířit k plné harmonizaci nebo minimální harmonizaci. To je rozdíl v přístupu. Mnoho pozměňovacích návrhů si myslí, že Maximální harmonizace by zabránila členským státům, aby eh, zavedli přísnější pravidla, bude-li to nutné. Třetí věc, kterou chci zmínit, je hierarchie. opravných prostředků. Tady by měla být takzvaná volba spotřebitele, protože někteří chtějí znovu zavést pravidla stanovící, jak opravné prostředky jsou používány. Tady to je opravdu něco, kde bych eh, ráda slyšela váš názor, jak k tomu přistoupit této hierarchii opravných prostředků. V podstatě podporuji myšlenku, aby si spotřebitel mohl vybrat, ale zároveň by se měly zahrnout principy cirkulární ekonomiky i do tohoto návrhu. V podstatě bychom měli podpořit eh, opravu před vyhozením a náhradou. Ano, o tom by se mělo diskutovat. To je v podstatě ten dvojnávrh eh, online prodej a prodej digitálního obsahu, ale já jsem hluboce přesvědčena, že bychom měli podporovat firmy, které vyrábějí produkty, které jsou udržitelné a opravitelné. Další bod, další obsah pozměňovacích návrhy, to je lifespan guarantee, celoživotní záruka. O tom se živě diskutovala. Tady není mnoho pozměňovacích návrhů, ale už když jsem přišla s návrhem, tak jsem řekla, že bych eh, se té myšlence dal chtěla eh, věnovat. Jak zavést tedy celoživotní zároku. V podstatě by šlo o to, aby výrobci byli povinni eh, garantovat spotřebitelům to by znamenalo tedy komerční záruku té celoživotnosti a pokud eh, k tomu nedojde, tak by spotřebitel měl mít nárok na dobrou opravu nebo nahrazení, ale nemělo by to nadmíru zatížit prodejce a výrobce. Mělo by jim to umožnit určitou míru pružnosti, protože eh, tu celoživotnost by definoval výrobce, nikoliv nějaký centrální orgán. Uh, také by měl mít právo něco takového vůbec ne, ne jmenovat. To je tedy několik návrhů na stejné téma. To znamená, že ta eh, celoživotní záruka je také možná dobrým kandidátem na dobrý kompromis. Další bod eh, konformita, pravidla konformity a skryté, skryté dopady. To je také předmětem mnoha pozměňovacích návrhů. Některé se věnují menším věcem a jsou jenom změnou slovíček, některé jsou zásadnější. Třeba jaký význam mm, přisoudíme před smluvním prohlášením, co je možné očekávat od spotřebitele, a e, jak zajistit, aby zboží bylo prosto práv třetích osob, třeba práva autorská práva, práva duševního vlastnictví někdy mohou omezovat e, spotřebu. Speciální návrh e, zavrhuje také zároku za skryté vady, což v některých členských státech existuje. To by spotřebiteli dalo právo na opravné prostředky na defekt, který nebyl zjevný v okamžiku uzavření smlouvy. To je také věc, která které se budeme věnovat na setkání stínových zpravodajů, protože zdá se, že tady jsou různé názory. Někteří mají pocit, že je to zbytečné, někteří by na to přísahali. Tato záruka skrytých um, vat je předmětem několik pozměňovací, některých pozměňovacích návrhů. Tedy definice, obecné principy a další věci, další skupina. Mnohé pozměňovací návrhy měly za cíl vyjasnit ty principy a cíle té směrnici. Jedno zajímavé vyjasnění se třeba týká pozměňovacího návrhu 60, kde se vyjasňují, aby znova z nových eh, pravidel eh, mohly profitovat eh, i nové smlouvy, třeba smlouvy, kde není jasné, že spotřebitel je profesionál nebo obyčejný spotřebitel. Tam se osoba stále považuje za spotřebitele, i když je to profesionál v daném oboru. Třeba pozměňovací návrh 68 je také zajímavý. Když poskytneme spotřebiteli víc práv, tak eh, jak budou na tom prodávající se svými právě na opravu ve vztahu, nebo na nápravu ve vztahu k velkoprodejcům. prodejcům takže myslím, že eh, mnohé pozměňovací návrhy jsou víc než vítané. Soma sumárom eh, se zdá, že každý má zájem o maximální ochranu spotřebitele bez ohledu na politickou orientaci a určitě míříme k velice dobře vyváženému komplexu právu a povinností prodejců i spotřebitelů. Tam, kde pravidla nejsou žádnou soutěží mezi právy spotřebitelů. Jde o to, aby to pomohlo všem stranám, prodejcům, výrobcům, spotřebitelům. Děkuji vám. Thank you very much. Já vám děkuji, paní Lagry. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Hautale, naší zpravodajce, za předložený návrh. Děkuji za eh, její pozměňovací návrh a za to, že ocenila také pozměňovací návrhy od ostatních. Já jsem stínovou zpravodajkou za EPP a ráda bych velice rychle eh, představila eh, pozměňovací návrhy, které jsem předložila Prostřednictvím nejrůznějších pozměňovacích návrhů jsem chtěla zareagovat a tři záležitosti, které se týkají tohoto tématu a mm, e, mají, a tady existuje různý přístup. Za prvé, ekvivalence e, týkající se nejrůznějšího druhu prodeje, úroveň harmonizace a ochrana spotřebitele. A třetí, to je dodatečné návrhy nad rámec povinných právních záruk. Zdá se mi, no uvidíme samozřejmě ještě eh, v dalších eh, příspěvcích, ale myslím si, když se to rychle projde, ty pozměňovací návrhy, když se mm, poslouchá naše zpravodajka, hodně návrhů se soustředí mm, na působnost směrnice týkající se všech eh, prodejních smluv a nejenom online, anebo prodeje na dálku. A bylo by ne, prostě pro eh, spotřebitele i pro prodejce, aby čelili zárukám v nejrůznějších typech pech prodeje. A proto sdílím určité obavy v souvislosti s přístupem Evropské komise No, jistě se nebudeme vracet hm, stále k tomuto tématu, ale já bych se chtěla zmínit o dvou prvcích, které jsou propojené a které jsou součástí návrhu eh, zpravodajky. Aby to bylo všechno efektivní, musí směrnice podle mého se usilovat o co největší harmonizaci. Roztříštění eh, jednotného evropského trhu je zásadním problémem a překážkou pro eh, obchodování po internetu a my musíme bojovat proti této roztříšenosti jednotného trhu když se podíváme na minimální normy, musíme se snažit najít vyrovnaný přístup a efektivní za samozřejmě udržení úrovně spotřebitele, abychom viděli, jak by to bylo také schůdné pro naše podniky. Veškerá řešení, která nebudou založena na přístupu k maximální harmonizace, nebude zahrnovat Eh, názory EPP. Nechci říci, eh, že eh, není možné ještě navýšit tu harmonizaci výbor IMCO. Zcela jistě se bude snažit o co nejsilnější a největší harmonii. A já budu otevřená jako zpravodajka EPP, které umožní dosáhnout tady určité balance vyrovnanosti. Ale máme tady protichůdné postoje a bude tedy zapotřebí překonat tyto rozpory. Na jedné straně tady přání navýšení úrovně ochrany, co se týče směrnice 1999 eh, a na druhé straně mm, sladit ten přístup usilující minimální úroveň. Tento rozpor se musí snažit o, pardon, musíme se snažit překonat tento rozpor. Cílem je, aby obchodování v Evropské unii nebylo dotčeno eh, stanovenými pravidly, ale aby se posílil jednotný trh. Mm, eh, v návrhu paní Hautaly je také záruka týkající se zboží a také záruky týkající se jaksi skrytých vad. Je třeba nalézt někde uprostřed řešení. Nějaký kompromis v uvozovkách, bych řekla. co se týče kompetence navrhova, paní zpravodajka už navrhla, abychom se snažili najít kompromis, ale tady je třeba modifikovat pozměňovací návrhy. Je zcela zřejmé, že otázka ochrany spotřebitele je pro nás celá zásadní, ale musíme se snažit najít reálná řešení, schůdná řešení um, v souvislosti s harmonizací. Já nechci více hovořit, já se těším na další setkání paní zpravodajky se stínovými zpravodaji a velice jsem zvědavá na předložení dalších kompromisních návrhů. Děkuji vám. Děkuji, pan Achimo který je zpravodajem za IMKO. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo. Já, jak už jste řekl, jsem zpravodajem ve výboru na ochranu spotřebitele a na jednotný trh. My se snažíme předkládat, vypracovávat efektivní pozměňovací návrhy. Ve výboru už jsme hovořili o tomto zajímavém návrhu. My se velice laskavě domlouváme na co nejlepší cestě a také bych rád okomentoval slova paní zpravodajky v pěti bodech. Eh, pokusím se být stručný. Otázka zásadní, ale zároveň záludná je, zda se nám podaří um, přizpůsobit obchod onlineový eh, době, v níž žijeme. Uh, Eh, protože hm, samozřejmě to je založeno na důvěře spotřebitele a na ty, kteří se pustí dobrodružně do tohoto způsobu obchodování. Důvěru spotřebitele eh, získáme, když budou pravidla jednotná, srozumitelná a transparentní, aby ani jedna strana, ani prodávající, aby zákazník prostě se nemuseli obracet na advokáta. Zatím podle směrnice eh, z roku 1999 máme zcela rozdílné situace týkající se nároku na očkodnění a také otázky, jak tato záruční práva prosazovat. Eh, každá země tak trochu dělala, co chtěla a to vedlo k dnešní situaci Máme tady přes 30 různých právních pozic v 28 členských státech. To znamená, když si já otevřu nějaký nový obchod, musím se skontaktovat s mým advokátem, který mi řekne, jak vypadá právo na ochranu spotřebitele v jednotlivých státech. A e, pro malé a středně velké podniky to znamená, že se do toho nebudou chtít pustit. Pakliže si přejeme, aby spotřebitel mohu, mohl mít k dispozici produkty ze všech zemí Evropské unie, pakliže jsou v onlineovém prodeji, musíme prostě to nějakým způsobem sjednotit. A to znamená tedy, co udělat pro to, abychom ten způsob, jak byla tenkrát pravidla vytvořena, přizpůsobit dnešní situaci. V roce 1990 to byla směrnice a každý členský stát mohl um, poskytnout svým prodávajícím i zákazníkům vyšší práva. Komise teď zvolila jiný přístup. Zvolila dvě, tři, dva ehm, cíleně se snažila zharmonizovat dvě, tři e, právní záležitosti, aby to bylo zharmonizováno. Ale chceme-li zjednodušit pravidla, podle mého názoru, to bude mít smysl pouze v tom případě, pakliže stupeň harmonizace udržíme co možná nejvýše. To znamená, abychom ve všech 28 členských státech měli stejná pravidla. To je cílem. Když teď řekneme, že to pro nás není důležité, ale každý členský stát si může dělat, co chce i nadále, tak si můžeme veškeré úsilí jak si uspořit. A budeme říkat, OK, budeme postupovat podle, roku, podle směrnice z roku 1999, takže naším cílem je maximální harmonizace. Já, jak už jsem řekla, se laskavě přu s paní Gebhartovou o to, jak to můžeme skombinovat s ochranou spotřebitele. Také se domnívám, že by se nám mělo podařit zvýšit ochranu spotřebitele. Ovšem otázkou bude, zda se domluvíme na maximální nejvyšší možné úrovni, která už existuje v jednom členském státě to já považuji za nemožné, anebo zda celkově se budeme snažit navýšit eh, úroveň ochrany spotřebitele. Jinak sdílím názor kolegyně, že hierarchii bychom neměli odstraňovat. Eh, odpovídá to trendu doby, nejenom věci napravit, ale také to, jak jsme to konstatovali v parlamentu, zapojit to do tého oběhového hospodářství. Když si to skutečně vezmeme k srdci, musíme také napravit záležitosti, mm, abychom tedy mohli mm, mít odškodnění, pakliže zboží bude mít vadu. Ale na jedné straně tady máme tedy ten přístup ne, neochoty k hierarchii a na druhé straně žádosti o nápravu pak e, zboží vykazujícím škody. Tady musíme taky najít nějaký kompromis. Za třetí. Celoživotní záruky, to je otázka, s kterou se musíme zaobírat ten návrh je zajímavý právě v souvislosti s objevým hospodářstvím, ale Pakliže by to mělo být implementováno, pakliže by to mělo být zpracováno v nějakém zákoně, musí to být uděláno takovým způsobem, aby našim malým a středně velkým podnikům nespůsobily eh, zbytečné překážky. Protože to, co tady děláme, to neplatí pro Amazon, ale snažíme se to udělat pro malé a středně velké podniky, kteří ještě nejsou na online trhu, ale chtějí se tam dostat. Čili ne moc administrativní zátěže pro malé a středně velké podniky. Hidden defects, skryté vady. Mm, Já jsem navrhl pozměňovací návrh v tom ohledu, aby země, eh, která už má tuto zásadu, aby se to mohlo udržet Může to zůstat tak, jak to je a podle toho každá země by mohla dělat si s tím, co chce a to mě přivádí k závěru a to je to, co právě řekla paní Legrip velice Dobře, abychom prostě dosáhli vyváženosti, rovnováhy mezi vysokým stupeň harmonizace a vysokou ochranou spotřebitele. Jsem přesvědčen o tom, že se nám to podaří. Máme celou řadu témat, kde lze dosáhnout kompromisu a každý by měl přistupovat velice otevřeně do vyjednávání a ne už hned ze začátku říkat, to tedy s námi rozhodně ne. Jedná se o to, abychom digitální jednotný trh vytvořili s jednotnými jednoduchými pravidly a myslím si, že bude-li každý ochotný k malému ústupku, podaří se nám to. Merci, Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, dovolte, abych eh, Nejprve poděkoval paní zpravodajce za výbornou kvalitu její práce. Určité pozměňovací návrhy, které jsem předložil, se ubírají přesně, e, jsou v souladu s jejím návrhem. Nejprve bych rád řekl, že jsem pro rozšíření působnosti návrhu týkající se prodeje zboží online, včetně e, prodeje fasofas. A co se týče obrácení důkazního břemene, dva roky, šest měsíců, jak pro online, tak pro eh, prodej eh, hm, hmatatelného zboží. Zároveň jsem pro uchování rovnováhy mezi právní jistotou, eh, hm, smluvní svobodou a ochranou spotřebitele tak jak už to tady vícekrát zaznělo, je tady ještě zcela zásadní moment a to je podívat se na prostředky notifikace eh, práva usmiřování, tedy prá, eh, sou, dát do souladu harmonizace a ochranu spotřebitele. Já tady mám určité výhrady. Já jsem trošku zdrženlivý k tomu, abychom zavedli celoživotní záruku pro všechny typy produktů. To je tedy záležitost, která je dostatečně důležitá protože tady máme dvojí, tedy záruku komerční. To by eh, znamenalo ztrátu konkurenceschopnosti a zároveň je to velice eh, za, velká zátěž pro všechny eh, výrobce a poskytov prodej a prodávající produkty, když se podíváme na dobu užívání produktu ze strany spotřebitele. Toto nařízení se mi tedy nezdá příliš přizpůsobeno tomuto tématu. E, závěrem bych řekl, že jsem přesvědčen o tom, že budeme moci spolupracovat společně s paní zpravodajkou i se stínovými zpravodaji, abychom se snažili uspokojit většinu členů tohoto výboru na textu, který je tak významný. Děkuji vám. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Gebhardt. Já, yeah, Děkuji mnohokrát. Děkuji Eh, velice laskavě, jak tady zaznělo, se přeme a já se přeji, eh, já pardon se přu laskavě a lásky plně. Vím, že samozřejmě každá politická skupina má zcela jasnou představu o tom, jak by to mělo vypadat. A proto je také toto pření se nesmírně důležité. Co navrhla paní Hautala, aby působnost směrnice byla rozšířena na offline, to je velmi rozumná věc, domnívám se, protože si nedokáže představit, že bychom měli rozdílné zákony, rozdílné právo pro prodej online a offline, když obchodní modely v této oblasti eh, eh, se stále více proplétají a nakonec člověk vůbec neví, jestli je to offline nebo online. A proto si myslím, je to dobrý přístup, který podpoří politická, moje politická skupina. Považujeme to za dobré a také jsme podepsali pozměňovací návrhy v tomto směru. Co se týče stupně harmonizace a práva na odškodnění, Eh, to musím říci, opakovat to, co jsem řekla už k digitálnímu obsahu. Já jsem ochotná akceptovat plnou harmonizaci, pakliže ochrana spotřebitele bude odpovídajícím stupeni také vysoká. Když bude harmonizace nízká, nemohu to akceptovat. Když bude, pardon, úroveň eh, ochrany spotřebitele nízká, nemohu to akceptovat. Hm, protože to by já si myslím, že harmonizace bude záviset na tom, jaká úroveň eh, ochrany spotřebitele tady bude. Když máme zatím tu záruční dobu dva roky, to byla zatím minimální harmonizace, ale máme členské státy, které mají delší záruční dobu. Znamenalo by to, že v těchto státech by se mohla snížit ochrana spotřebitele a to tedy se tážu, za to můžu spotřebitelům udělat a vy už jste také o tom hovořili, že tady jsou specifická práva, co se týče skrytých škod. Vy jste nalezli řešení pro Francii a Belgii, to už je sice dobré, ale existují v jiných zemích zase jiné zákony, které eh, v, v, v by to problémy neodstraňovalo. Belgické právo eh, tady zavádí také nezávislé právo odvolání v případě Eh, skrytých vad. Ale když to může ve Francii a Belgii zůstat, jak to je, eh, to jsou otázky, na nich je třeba ještě pracovat a nalézt řešení, pakliže chcete, abych souhlasila s plnou harmonizací. Co se týče hierarchie záručních práv, to je stejně, stejná otázka. Chceme mít hierarchie pro všechny státy i pro ty státy, eh, v nichž to neexistuje, kde spotřebitelé sami mohou rozhodnout, co budou dělat nebo co nechtějí dělat. Myslím si, že i to je otázka snížení úrovně ochrany spotřebitele. A tady bychom měli skutečně zvažovat, jak s tím naložíme. A teď k té důležité otázce ehm, životní záruky na produkty zavést tedy záruku výrobce. Myslím si, že by nemělo velký smysl, kdybychom právě když máme refit, když vytváříme nový zákon, zda bychom neměli postupovat inovativně ve způsobu eh, definování těchto práv mm, vedle práva záručního říkáme, že zavedeme záruku výrobce, která nesmí být samozřejmě nižší než záruční právo, ale je to závislé na očekávané životnosti kterou smí definovat výrobce. Nechci tedy říci, pračka musí vydržet 20 let, ale výrobce to může sám definovat, jak dlouho by to mělo trvat. A když nechce definovat nic, což eh, bylo navrženo ve studii, když tady výrobce k tomu nechce nic říct, tak je to jeho dobrým právem, ale musí to být uvedeno ve smlouvě. A to by bylo inovativní a bylo by to přesně ve smyslu oběhového hospodářství, o němž také diskutujeme. A i tady si myslím, bychom měli postupovat inovativně a podívat se, jak to upravit. Já mám také tu představu, že pro produkty v souvislosti se směrnicí o ekodesignu by mělo být vyjasněno, se jedná o elektrické přístroje, ne o tušky, nebo co já vím, o ošacení. Ale mělo by se jednat o takové produkty, které už máme ve směrnici o ekodesignu, kde chceme vytvořit pomoc pro trvalou udržitelnost nebo dlouhou životnost. To jsem si představovala ve svých návrzích. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Merci, monsieur le président. Le, le... Děkuji, pane předsedo. Text, o němž dnes diskutujeme, je nesmírně důležitý, protože smluvní smlouvy pro online, a pardon, kupmouvy pro online prodej eh, činí stále větší objem eh, prodeje podniků i eh, spotřebitelé kupují stále více online. Všichni souhlasíme s tím, že je třeba zabezpečit ochranu spotřebitele. Text, o němž diskutujeme, má nedostatek e, ve dvou ohledech. První ohled e, snaží se o maximální harmonizaci, která, jak už říká to slovo samotné, je příliš e, široká. Francouzský senát vyjádřil své obavy a soudí, že maximální harmonizace narušuje zásadu subsidiarity. Eh, já si myslím, že francouzský senát má pravdu, protože diskuse, které probíhají, ukázejí, že ten text jde příliš daleko. A dám vám jednoduchý příklad, eh, který řekl už pan Kavadas eh, chtít zaručit životní, pardon, živo, záruku životní pro produkty, No to se pohybuje v extrémně nebezpečné oblasti. Ty produkty se nesmírně liší a nesmírně důležité stanovit jejich eh, eh, trva, jejich trvanlivost a tady kategorizovat produkty, no to je příliš eh, komplikované. Já si myslím, eh, že eh, tady bychom tedy vytvořili úplně minové pole. A teď k mému překvapení se připomíná, že je třeba tady se odkazovat na oběhové hospodářství. No s tím sice souhlasím, ale zdá se mi, dovolte mi možná že budu trošku zábavný, že vložím trošku žertovný komentář, ale když chceme upřednostňovat objevové hospodářství, tak musíme podpořit způsob prodeje v jednotlivých státech a při pro přeshraniční prodej omezit na to minimálně nezbytně nutné objevové hospodářství, které se chce tedy rozvíjet. Na jedné straně chceme mít přeshraniční online prodeje, na druhé straně tady pořád zdůrazňujeme objevové hospodářství a v tom já vidím tedy skutečně rozpor. Very much. Děkuji vám. Eh, máme poměrně nedostatek času. Nevidím tu ani další žádné eh, žádosti o slovo. Paní Hautol, prosím, přejete si ještě k tomu něco dodat? Ano, já budu stročná, jako vždy. Ano, chci poděkovat za velice cené připomínky jako doplněk k těm pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. Objasňuje to tedy, jaký tu máme základ, na kterém můžeme pracovat v nadcházejících měsících. Myslím si, že nyní musíme trochu sladit eh, práci pana Rimonda k tomu, co řekl, vnímám od vás, Paskale, že tedy i ty kompromisy, které byly naformulovány na výboru IMCO, budou pro nás velice nápomocné. Vidí, vnímám tu opravdu kreativní nápady, jak tedy vyřešit problémy. Ono je to problematické, tedy harmonizace vůči nejvyšší míře ochrany spotřebitelů a skutečnost, jak zajistit, abychom měli tu hierarchii napravných prostředků, aby to bylo nakloněno tedy spotřebitelům, ale naopak to zase nepovzbuzovalo nějak nadměrně eh, k zneužívání. Myslím, že všichni sdílíme myšlenku, že bude přeshraniční prodej online a musíme tedy vytvořit jednoduchý, pochopitelný rámec, který povede k právní jistotě a opravdu bude v souladu s očekáváním spotřebitelů i podnikatelů. Samozřejmě vždy to bude otázka toho, jak můžeme povzbuzovat k nákupu místnímu. Online shopping, to tu bude pořád. Já myslím, ty, eh, to, to pochopení tady tohoto termínu, eh, ono je to složité, nikdy pořádně nevíte, zda to pochází z Hongkongu nebo z Amsterdamu, ono je to vždy tak trochu kamuflované ano, jsou to takové skutečnosti, ale to jaksi není záměrem tady eh, té naší práce nyní. Takže já bych navrhla poměrně brzy první setkání stínových zpravodajů právě na základě těch kompromisů. A ještě jednou vám všem děkuji. Děkuji vám za vyjádření k tomuto bodu. No a nyní přistoupíme k bodu číslo 6 a to je výměna názorů s hospodářským a sociálním výborem na téma příslušnosti uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a tak dále. <clears throat> Na úvod bych rád předal slovo paní Mady Šarma z hospodářského sociálního výboru a následně panu Cvěvkovi. Paní Šarmo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a chci poděkovat za to, že jste přizvali hospodářský a sociální výbor. Vnímám to, že nemáte příliš mnoho času, takže budu hovořit stručně motem Evropské unie je jednota v různorodosti a ta různorodost se navyšuje volným pohybem občanů a samozřejmě i rozením našich dětí. Já jsem členkou studijní skupiny, nejsem expertkou, ale pracovala jsem několik na stanovisek v této věci. Kristina Blum se omlouvá, nemůže být dnes přítomná, ale já se pokusím tedy znázornit a vyjádřit názor celého výboru. Ano, již nadešel čas k tomuto přepracování textu. Svoboda pohybu se navyšuje, máme tu větší možnosti pro cestování i pro práci evropských občanů, takže nyní tu máme smíšená manželství a rodiny s dětmi. Je to dobré pro navýšení demografie, nicméně musíme zapracovat i na legislativě. Evropský hospodářský sociální výbor tu vnímá prioritu Eh, řešení problému například únosu dětí. Nejlepší zájem dítěte je tu výsostně důležitý. Děti musí být ochraňovány i za národními hranicemi. A proto by se měly eh, přijmout společné minimální pravidla, včetně jednotných eh, povinných postupů v případě únosu dětí po rozluce rodičů. Měly by to být minimální pravidla pro vyslychání dětí, zejména pokud děti již mohou formulovat své názory, mají právo na to, aby byly vyslyšeny. A i kdyby nebyli fyzicky přítomní, tak by měly být alternativní způsoby, jak je vyslechnout třeba prostřednictvím videokonference. Dále měly by to být naléhavé ochrana opatření poskytována soudy členských států, pokud by existovalo nějaké riziko, že dítě může být v ohrožení. Soudci zapojeni do výslechu dětí by měli um, obdržet dodatečné sociovzdělávací eh, školení a mm, myslím si, že Eh, samozřejmě by se, bychom se měli vyhýbat eh, nákladným a prodlužovacím opatřením. Spolupráce mezi centrálními orgány je tady klíčová pro rychlé, efektivní a spravedlivé řešení a zejména co se týče rodičovské zodpovědnosti. Toto se stanovuje v článku 55 a reformulace tohoto ustanovení by byla vítána. Nicméně podle názoru výboru je tento článek nejasně zpracován a myslíme si, že nepovede k dostatečné právní jistotě, na základě které může postupovat členský stát. Takže doporučujeme ještě propracovat tu právní jistotu. Výbor vítá to, že členské státy jsou omezeny eh, v tom výčtu soudu a je třeba ujasnit tedy právní systém kterého daného členského státu. Ehm, expertíza, kompetence, to by se mm, mělo vést k vyhýbání se nějakým prodlevám a také je třeba zajistit, že i soudci budou jasně obeznámeni a, a že budou schopni také být v pravidelném kontaktu s jinými jurisdikcemi v Evropě. Ehm, časové lhůty pro návrat eh, tady eh, je 18 týdnů, ten návrat by měl být eh, v, vynucen, protože jakékoliv prodlevy mají negativní dopady na dítě a na i vztahy mezi dítětem a rodiči. Evropský hospodářské sociální výbor je rád, že tu máme objasnění i v tomto novém návrhu a že je opravdu rozumné umožnit pouze jedno odvolání v tom návratovém řízení. Ehm, na naší studijní skupině jsme se věnovali tomu také přidělování institucionální péče pro děti. Jsme přesvědčeni, že první prvotní prioritou pro dítě by bylo eh, umístit ho v rodině jako první možnost, dále pěstounská péče a poté teprve eh, umístění dítěte do institucionální péče. Dále máme dvě připomínky, které nejsou v tom přepracování zahrnuty, ale výbor je přesvědčen, že by měly být pokryty vzhledem k měnícímu se charakteru situace v Evropě v první řadě potřeba regulovat v případech, kdy jeden z rodičů nepochází z členského státu EU. Tady doporučujeme bilaterální spolupráci, na které je třeba se zhodnout, zejména s těmi věcmi, eh, zeměmi, které se, nejsou signatáři Hákské úmluvy v případě únosu a dále přepracování pokrývá také manželské záležitosti, ale jak nadefinujeme ty eh, manželské eh, snědky, sňatky, eh, rozvod či sňatek, to je definováno národními kritérii a Evropská charta základních práv poskytuje právo na sňatek a odděleně to poskytuje právo tedy na založení rodiny a dodatečně článek 21 zakazuje diskriminace na základě sexuálního zaměření. Proto je zásadní, aby ten návrh komise pokryl i nové formy manželství, registrovaného partnerství, nové eh, způsoby eh, rozvodu či eh, rozluky rodičů. Děkuji vám. Já vám také děkuji. Samozřejmě pak je tu ta zásadní otázka subsidiarity, jak jste na to poukázal na závěru vašeho projevu a nyní pan Cvěvka. předsedající, děkuji eh, za představení opinii komitetu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i za představení stanoviska EHSV a především chci poděkovat eh, za větší míru citlivosti tomu vždycky nemývá tak, jako třeba u jednotného trhu, spotřebitelská práva, vztahy mezi výrobcem a spotřebitelem. Teď se pohybujeme na velice tenkém ledě v nadmíru citlivé oblasti, a to jsou rodičovská práva. Pane předsedo, musíme být velice bdělí a ostražilí, ostražití, protože příslušnost EU v této oblasti je velice jasně, přesně, neširoce vymezená a my jako parlament, a to jsme určitě už viděli i v EHSV, se musíme držet svého zadání. Velice důležité, důležitý je způsob, jak komise představí ten projekt a jaká očekávání z toho plynou. Nařízení Brusel 2a, no proč by se mělo říkat 3x3? Nařízení, nařízení Brusel 2a se týká tří otázek. Manželské právo, právo na rodičovskou zodpovědnost a otázky únosů dětí přes hranice. To jsou hrozně důležité věci pro fungování dobrého manželského či partnerského svazku. Změna nebo nové pojetí tohoto nařízení, tak jak to teď navrhuje komise, se týká dvou tematických oblastí. Za prvé rodičovská zodpovědnost a otázky únosů dětí za hranice, mezinárodních únosů dětí. Tady bych chtěl odkázat na poslední poznámky zástupkyně EHSV. To se netýká manželského práva. My jako Evropský parlament Jsme teď ve fázi konzultativního řízení, konzultačního řízení jsme, ale zároveň um, jediným legislativcem v této oblasti je rada. A co se týká rodičovských práv, tak ty změny budou-li přijaty, tak ty musí být přijaty jednomyslně. A to samo už ukazuje, že nejenom, že to téma je nadmíru citlivé a musíme se dopracovat k takovému stanovisku, které budou akceptovat všechny členské státy. To také ukazuje, jak bychom se měli stavět k té diskusi. To téma je za, na jednu stranu důležité, na druhou stranu hrozně citlivé. Nové znění tohoto nařízení je nutné, novelizace je nutná. Dynamika života, formy manželství a uzavírání manželství přeshraniční, ale i mimořádná ochrana dětí. No, často to není jenom situace, kdy se rodiče rozloučí či rozvádí. Nejenom to může mít negativní dopad na dítě, ale máme tady právní předpisy, které se týkají rodičovské odpovědnosti eh, při mezinárodních únosech dětí. To všechno jsou otázky, které jsou opravdu důležité. A my se musíme věnovat všemu. Musíme se pokusit Evropské radě také dát nějaké zadání. Blaho dítěte je ve středu všeho. Tím bychom se měli řídit, protože děti nepatří rodičům, děti někomu nepatří, nepatří nikomu. Děti jsou uh, lidé, kteří potřebují naši podporu až do chvíle, než jsou zletilé a dost zralé k tomu, aby rozhodovali o vlastním životě. No, proč teď třikrát tři? Zkrácení řízení. Ono to dnes celkem trvá 18 týdnů. To jsou šestkrát tři lhůty. První instance, druhá instance, až než máte vykonatelné rozhodnutí. Celkem šest týdnů. A to platí pro každou operaci, mohli tomu tak říct. No a proč se to často prodlužuje? Protože tady se používají triky, které zpravidla přinášejí rodiče a děti se tím dostávají do právně naprosto nejasné situace a to není v jejich zájmu. Bylo by dobré, kdyby rozhodnutí byla přijímána rychleji, protože tím bychom se rychleji dostali ke stabilizaci života a životních podmínek dětí a tím bychom dětem posloužili nejlépe zrušení řízení ex equator. Už jsme opakovaně hovořili o zrušení řízení ex exekvátor, tedy uznání rozhodnutí jednoho členského státu jiným. To prodlužuje a zesložituje celé to řízení také to pak eh, vede k růstu nákladů řízení. A když teď hovoříme o tom, že by se situace měla vyjasnit, vyjasnit otázka místa soudu, tak eh, já jsem hluboce přesvědčen o tom, že toto řízení exekvátor by mělo být zrušeno. Při zachování možnosti aby se mohlo aplikovat řízení, které zahrnuje třeba nepříslušnost. Blaho dítěte nesmí být ohroženo. A když je pak přijato rozhodnutí, které zasahuje do jeho života a nese sebou podstatné změny, kdy by mohlo být narušeno blaho dítěte, tak pak by takovéto řízení mělo být možné, respektive by mělo začít fungovat to řízení pro nepoužití. Tedy mezinárodní únosy dětí, to jsou nejenom otázky lhůt, ale i způsob, jak eh, ta řízení mají probíhat. V našich eh, konzultacích se znalci při slyšeních, která jsme organizovali, je samozřejmě i otázka vyslechnutí dítěte. To není vměšování se do procesních kroků členských států. Vyslechnutí dítěte k tomu přece dochází v rámci vnitrostátního práva. Tady jde o to, aby dítě bylo vyslechnuto. To je nutné přece pro, globál, pro celkové řízení, protože dítě má právo vyjádřit svůj názor na to téma. Tady nejde o zrušení rodičovské odpovědnosti. Jde opravdu jen o to, aby dítě mohlo vyjádřit svá očekávání, musí mít tu možnost a je třeba to dítěti umožnit. Jinak budeme muset vyčkat, do jaké míry budou odůvodněna další rozhodnutí. No a teď k tomu, co všechno jsem už řekl, ještě další věc. Může vzniknout situace, kdy je třeba si položit otázku, zda rozhodnutí jsou realizovatelná. Když se obrátíte na soud, tak je třeba mít tam vyškolený, zkušený eh, personál. Musíte tam mít vzdělané soudce, další soudní personál. To všechno zmiňuje návrh komise. Důležitá je také spolupráce mezi ústředními orgány státu, soudy a organizacemi, které se věnují otázkám blaha dítěte. Tady je nutno jasně vymezit, kdo je za co odpovědný, jaké informace musí být komu předávány a jak celkem má být to řízení organizováno. Myslím, že o tom se hovořilo už opakovaně. Právě otázky manželského práva, to jsou otázky, které soud musí vyjasnit. Důležité, důležitá v tomto procesu je také mediace. Ta je důležitá především, když hovoříme o blahu dítěte. Tedy v neformální rámci se hovoří daleko snadněji, než když se to jíte tváří tvář soudci a všecko je to přísně formalizováno. To vyvíjí psychický tlak, a v rámci mediačního řízení je možno osvětlit mnohé aspekty. Když se totiž nepostaráme o to, aby byli dostatečně vzděláni soudci, soudní personál, ale i lidé z ústředních státních orgánů, tak jsem hluboce přesvědčen o tom, že pozitivní role, kterou třeba musíme hrát v rámci té evropské soudcovské sítě, tady máme jednoho soudce ve svých řadách, tak myslím, že ta školení jsou opravdu předběžnou podmínkou pro přiměřenou aplikaci Bruselu 2a. Všechny změny, všechna urychlení řízení, jak už jsme konstatovali, se soustředí na otázku blaha prospěchu dítěte. Všechno, co se tady v Evropském parlamentu diskutuje, ale vše, o čem se diskutuje také na radě, musí být eh, podřízeno tomuto cíli. Vím, že tohle téma budí velký zájem a očekávám, vycházím z toho, že dostaneme i impulzy při vypracovávání společného stanoviska pro radu. Tak, abychom byli otevřeni, aby zástupci členských států v radě při poradách rady měli na paměti blahodítěte. Tak teď eh, Poprosím dalšího slovo, paní Gebhardt, ale mějte na paměti, prosím, čas. Děkuji. Za prvé chci poděkovat panu Zvěvkovi a e, paní Šarma za ty informace, které jsou opravdu důležité. Já se teď budu soustředit na rodičovskou odpovědnost a odebrání dítěte, protože to je po mém soudu v této souvislosti to nejdůležitější. E, Stejně jako pan Zvěvka vítám, že ve středu pozornosti je blaho dítěte. To je tedy to, z čeho by nařízení mělo vycházet. Dříve jsem byla mediátorkou v Evropském parlamentu a e, často jsem vypovídala u soudu a musím říct, že jsem ráda, že něco z toho, e, co jsem tenkrát psala do svých doporučení, nacházím v tomhle návrhu. To mě těší, že ty myšlenky mají i další život. Tady je především právo dítěte na to vyjádřit svůj názor, na tom se shodujeme. Pak je tady eh, také otázka koncentrace řízení, tedy který soud může dělat jaké řízení, protože tolik řízení normálně neprobíhá a jsou soudci, kteří za svůj sousovský život mají ten typ řízení jednou ale tady jsou mm, ve hře různé kultury, různá očekávání a nedá se to dělat tak, jak je člověk zvyklý. A potom časová zdržení při navracení dětí by se měla pokud možno odbourat, to je důležité. Stejně tak je důležité zahrnout mediaci. Já si myslím, že to je jádro všeho. Mediace je tady konečně uznána. Jak pan Zvěvka řekl, to může odbourat spoustu problémů od počátku. To jsou mm, problémy, jimiž se později soud zabývat už nemusí, ale musíme dát pozor na to, aby mediace nevedla k tomu, mm, že se bude bránit soudním řízením. A je třeba také intenzifikovat spolupráci ústředních státních orgánů. To stanoví článek 16 a to si taky myslím, že je velice dobře. Co však vidím jako problematické, článek 7.1, tam je ponovu zapsáno, že když se dítě přestěhuje do jiné země, když se změní místo jeho obvyklého Eh, pobytu, tak se přeruší již běžící řízení. No to je problematické, protože to může pak vést k tomu, že to odebrání dítěte je vlastně předprogramováno v situaci, kdy eh, rodič tomu bude bránit. Tady bych si teda kladla otázku, jestli to zanechat. A potom článek 20, právo dítěte na vyjádření názoru. Tady bychom měli zvážit, zda by alespoň v těch bodech úvodních ostanovení neměly být uvedeny minimální standardy pro vyslechnutí dítěte, protože existují státy, kde už je to běžné a normální, ale jsou členské státy, kde ta kultura není tak rozvinutá, tak by možná bylo rozumné to či ono tady stanovit. A článek 38, důvody pro neuznání rozhodnutí, tady je pojem in, zainteresovaná strana, možná by bylo rozumné, kdyby se to definovalo v té definici pojmu, co to znamená. To je mi trochu moc vágní, kdo je zainteresovanou stranou. Děkuji. Děkuji. Paní Regner se chtěla vyjádřit? Děkuji. Právě tohle téma je opravdu téma pro nás evropské poslance. Tady musíme táhnout za jeden špagát, věnovat se tomu eh, plnou energií a nikdy není moc zdůrazňovat zájem dítěte. To je ale někdy v kolizi s národními zájmy, ale zájem dítěte je nadevším. Já vám děkuji za ten skvělý přehled k jednotlivým bodům a k tomu všemu, eh, o čem jsem hluboce přesvědčena, že určitě najdeme nějaké dobré řešení. Doplňuji dvě věci. Za prvé zrušení exekvátorních řízení. Naučili jsme se u nařízení Brusel 1 a samozřejmě se můžeme podívat na to, že byly oprávněné pochybnosti, ale teď už vidíme, že se k tomu dá přistupovat konstruktivně. A druhá věc, úvahy, aby dítě bylo vyslechnuto co možná efektivně. Tady jsou v národních státech různé tradice a tady si myslím, že mediace, školení soudců je hrozně důležité. To by mohla být e, otázka pro nás. Tady bychom se tomu mohli do podrobnosti věnovat, protože, jak si zmínil, tady už právě tady uh, tohle by mohlo být speciální pole působnosti, kde bychom mohli jít do podrobnosti ve svých úvahách. Minulý týden eh, ve Štrasburku jsme stavili jubileum právní akademie v Trevíru. Možná by ta akademie mohla nabízet různé kurzy, Tady je opravdu potřeba, aby se věci daly do pohybu, ne aby to bylo jenom někde v nějakém titulku, ale jde o to, aby se opravdu věci dály tak, aby se dětem skutečně pomohlo. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Takže to byla poslední žádost o slovo v rámci této výměny názoru. A nyní budeme pokračovat eh, s bodem číslo 17 a to je eh, návrh zprávy na téma autorské právo na jedném, jednotném digitálním trhu. já už jsem předeslal, že eh, v určitou chvíli budeme muset přerušit toto projednání, protože v 11.30 proběhne slyšení Nicméně i přesto se tedy vynasnažíme postupovat. Thank you, Chair. I understand that. Děkuji, pane předsedo, takže pochopila jsem, že na tuto debatu máme 15 minut a já bych si uzmula pouze 3 minuty z celkového času. Takže já bych okamžitě přešla eh, k tomu, že poukážu, jaké byly mé záměry v přípravě tohoto návrhu zprávy a budu hovořit eh, obecně ohledně těch odlišných nejdůležitějších návrzích, které jsem předložila návrhu komise. Co se týče působnosti a záměru, myslím si, že třeba mít jasně na paměti, že název této zprávy poukazuje na to, že hovoříme o autorském právu na jednotném digitálním trhu, takže záměr tady je zajistit, že digitální jednotný trh a copyright mohou jít ruku v ruce. Samozřejmě, že je zapotřebí zvážit určité akce v rámci tohoto kroku, včetně eh, transformace práce v digitálním světě, technologické digitální zpracování, jako je textové, eh, <clears throat> a text a data mining a pak eh, to, jaké služby poskytujeme našim občanům. Ano, držitelé práva stojí před určitými výzvami, ale něk- a některé z nich jsou napojené na autorské právo. Náš trh se neustále mění a to také závisí právě na plynulém užívání dat. Vytváření nebo kulturní odvětví také čelí podobným výzvám jako jiná odvětví, která jsou napojena na digitální technologie a rozvoj v této oblasti, ale také e, e, čelí odlišným výzvám strukturálním protože jsou eh, specifická, takže podle mého názoru je velice důležité identifikovat a vyřešit právě ty výzvy napojené na autorské právo. Jsou tu určité skutečnosti, kdy samotný trh poskytuje řešení. Jsou tu tržní řešení, a která fungují. nemyslím si, že bychom toto měli nějak narušovat, ale řešení by měla být rovnovážná, brát v potaz všechny aktéry v rámci toho hodnotového řetězce. Podle mého názoru řádné fungování copyrightu na digitálním trhu by mělo brát v potaz harmonizaci, rovnovážný přístup, tržní řešení, ale ale toto všechno bychom měli brát v potaz v rámci objektivní debaty. Ještě několik témat k tomu vytěžování dat a textu. Komise předložila takový návrh, že i výzkumné instituce to, eh, na to nahlížejí příliš, eh, řekněme, úzkoprse. Eh, takže pokud bychom měli definovat, co výzkumné instituce mohou dělat, ale nevyjadřujeme se k tomu, co mají dělat ostatní v rámci vytěžování dat a textu, takže tady bych eh, eh, chtěla ještě zmínit i jiné využití, než je vytěžování dat. Samozřejmě, že specifické instituce mají problémy, problémy s přístupem k datům a informacím. Často ty potíže jsou při jaksi placení přihlášek, ale v rámci toho vytěžování dat a u těch nehumánních jaksi e, zapisovacích způsobů, to jsou ty Eh, specifika a myslím si, že je třeba také stanovit, kdo bude platit a za co. A tady mám návrh, navrhuji, abychom toto napojili s eh, legálním přístupem, s tímto konceptem, protože tady všichni si mohou vyjednat licence s veřejnými orgány, pokud tady nehovoříme o informacích, které již jsou veřejně dostupné. Ale samozřejmě, ono je to o vyjednání, takže ať hovořím o společnosti, která je startupem, nebo o farmaceutické společnosti, tak záleží na tom vyjednání v rámci legálního přístupu tu mít odlišně stanovené ceny. Ale ten legální přístup by neměl být výjimkou, protože my už tu máme princip, že výjimky by neměly být aplikovány kumulativně. Ohledně těch dat samozřejmě náklady by měly být brány jako tedy výdaje a následně tedy s nimi má být vynakládáno příslušně. Myslím si, že na úvod to je z mé strany vše. Eh, následně bude pokračovat debata na téma TDM, ta bude rozsáhlejší a já jsem se snažila to omezit působnost eh, ohledně vzdělání. To by mělo vést k usnadňování, k celoživotní možnosti vzdělávání protože vzdělávání učení to není jenom v budovách škol. Myslím si, že je zapotřebí toto už konečně uznat a proto jsem tam tedy v rámci těch kvalifikacích vložila nejen akreditované instituce, ale i neakreditované programy a instituce. Nicméně i v tomto mém návrhu je zapotřebí tedy uhradit poplatek i pro ty nekomerční eh, účely můžeme vyloučit určité publikace, určité obsahy, včetně tedy školních e, knih, manuálu, pokud to bude e, hodné a zapotřeby, ale e, vzdělávání by se nemělo také omezovat jenom na studenty až učitele. To jsou ti, kteří jsou zapojeni do té vzdělávací aktivity, takže jsou tu prostě i vymezení místní. Out of commerce, Tady navrhuji změny definice toho, e, e, těchto prací, protože toto je návrh, který, e, jak si uvádí do souladu tu definici tohoto druhu práce pro kulturní instituce, aby to bylo podobné nebo v podstatě i identické s tou definicí s institucemi kulturního dědictví, které máme u těch sirotčích děl příslušné směrnice. Myslím, že eh, bychom se měli podívat na různé směrnice a texty, které vlastně obsahují obdobné definice pro podobnou terminologii. Z toho důvodu jsem tu změnila terminologii já. A autor má vždy právo stát mimo ten projekt, který eh, poskytuje veřejný přístup k danému obsahu. Já jsem tady zachovala ten koncept eh, rozšíření licenci a, a snahu to prosadit a také navrhuji návrh, aby tu nebyly žádná ustanovení o licencích, pokud je to v rámci výjimky. Pak bychom měli tedy umožnit, aby obsahy byly digitalizovány a poskytovány veřejnému přístupu i v těch zemích, které nemají prodloužený systém licencí zavedený na jejich územích anebo pro určitá konkrétní odvětví jednání, které vedou členské státy, opravdu kladou velký význam právě tomuto hledisko. Právo na zveřejnění, článek 11 a body odůvodnění. Hmm. Publisheri tomu samozřejmě kladou velký význam digitalizace, vydavatele, ano. A myslím si, že je důležité právě umožňovat, aby mohlo docházet k tomuto druhu zveřejňování ale je třeba poukazovat i reference nebo i indexový systém, to znamená širokou škálu těch zpráv i v tisku. Tady to jsou oddělené procesy a myslím, že tady asi nenalezneme nějaký rovnovážný přístup a asi vždy někoho tak nějak necháme stranou. Takže o to jsem se tu eh, snažila tohoto dosáhnout. Legální právní prezumce umožní těm tiskovým vydavatelům eh, možnost eh, prvního eh, kroku a, také, také určitou pozici v případě nějakých soudních řízení. Mm, myslím si, že nemůžeme zacházet nějakým krokem do neznáma tady v oblasti digitálního kruhu, protože tu máme různé podnikatelské modely, které se neustále rozšiřují a rozvíjejí a, a opravdu je zapotřebí zajistit tedy plynulou možnost spotřeby i dat. Následně tedy platformy já souhlasím s tím, že potřebujeme smlouvy, technická opatření, ale nesouhlasím s tím, že bychom měli dávat eh, možnost právní nápravy, co se týče těch technických opatření. Proto jsem odstranila ty příklady z těch technických opatření ve srovnání s tím, jak je to v návrhu komise. Musíme ochraňovat autorská práva, ale neměnit směrnici o e-commerce anebo ochraňovat copyright, aniž bychom tady stanovili jasná vymezení. Takže musíme článek 13 učinit schůdný takovým rovnovážným způsobem, um, ovšem jasně specifikovat působnost, a ujasnit, ke komu se obracíme a o jakém druhu obsahu toho, tu hovoříme. Děkuji a velice se těším na připomínky stínových zpravodajů. Já vám děkuji a ještě než eh, zajdeme do rozpravy a vzhledem k tomu, že nemáme dostatek času, tak bych chtěl říci, že body 9 a 10 se projednají 16.30 dnes odpoledne. No a vzhledem k tomu, že asi nemůž... budeme zahajovat eh, slyšení za několik minut a mám tu sedm žádostí o slovo, tak buď řečníci se omezí na jednu minutu, anebo si vyslechneme jenom ty první, jak se zapsali po pořadě, a pak samozřejmě eh, tuto rozpravu budeme eh, v ní pokračovat i v nadcházejících zasedání. Paní Rada, Pane předsedo, myslím si, že v zájmu toho, aby to bylo spravedlivé, by bylo dobré, kdyby se dala přednost eh, stínovým zpravodajům, aby mohla pohovořit jaksi každá skupina. Ano, tak to bychom mohli postupovat, ale to nevyřeší náš časový problém. Mrs. Nibler? Paní Nibler? Pardon, myslím si, že to je přece jenom významná diskuse a proto bych navrhla, že teď nemá vůbec smysl vyslechnout se na minutosti nové zpravodaje. Pojďme to tedy přesunout na odpoledne, aby se všichni dostali ke slovu, kteří se k tomu chtějí vyjádřit, ano? uh, then uh, we've decided... Takže rozhodli jsme, že zkrátíme trošku slyšení, uh, takže si vyhradíme dalších 20 minut na diskusi a teprve potom začneme se slyšením a budeme pokračovat s diskusí na našem příštím zasedání výboru. Tak takže pan Kavada je první. Děkuji vám, pane předsedo. Drazí kolegové, děkuji nejprve eh, paní zpravodajce za tuto výbornou práci, která poskytuje dobrý základ, ale eh, v určitých bodech mě překvapila. Nejprve bych chtěl říci, že návrh komise se mi zdá být poměrně vyvážený a zohledňující nejrůznější digitální technologie a přizpůsobení eh, této situace autorským právům. Hm, ale ten počáteční text eh, přece jenom nám dělá problémy. Eh, jsou tady body, které těžko můžeme podpořit v současném stavu, ale jistě budeme spolupracovat, abychom se snažili zblížit různé názory. Šest bodů. První bod se týká odpovědnosti platform. Definice platformy, aktivní, tedy on platformy, je velice významná a je zásadní udržet. Umožní rozlišovat koherentním a zcela jasným způsobem platformy, které budou předmětem směrnice e-commerce od těch, které budou spadat pod působnost tohoto textu. Druhý bod. Jedná se o vyjasnění toho, aby platformy hrály aktivní roli ve veřejné komunikaci. Jedná se také o ochranu reprodukčních děl. Třetí bod. Mám obavy o povinnou filtraci obsahu eh, co se týče eh, autorského práva. Nejedná se tedy o opatření filtráže, naopak práva, narušuje práva a svobody, protože úmluva základních práv považuje duševní vlastnictví zcela precizně za zásadní právo pro občany a je třeba zamezit jakékoliv dvojznačnosti. Další bod filtrace určitého počtu citlivých obsahů. Tady pomýšlím na boj proti terorismu, na boj proti rasismu, na podněcování k antisemitismu. Proč by bylo obtížné tu filtraci chráněného, za, udržet chránění obsahu podle autorského práva. Pátý bod. Prostředníci, kteří se stali mm, velice významným prvkem a proto je to jedna věc, která mi způsobuje obavy, abych tak řekl. Co se týče YouTube například, proporce mezi hodnotou přímo související s příjmy, s kulturními příjmy, reprezentuje 67%, a to je enormní, a ustanovení, které bylo trochu margila, eh, okrajově poskytnuto v textu komise, jde dobrým směrem. Eh, a je zcela zřejmé, že platformy by měly umožnit přístup k trhu za konkurenčních podmínek, které budou ale spravedlivé. Další bod, pátý bod se týče příbuzných práv a bodu 11. Podle mého smyslu by to nemělo být vyškrtnuto, protože nekomplikuje ani neomezuje přístup. V návrhu zprávy jsou určité chyby týkající se definice vydavatelů. Hmm, eh, vydavatel tisku není agent a je to významný účastník tohoto tématu, eh, protože agent to je něco jiného, čili nemá to stejný statut. Naopak, tedy jsou to eh, vydavatele tisku, kterým je, eh, prostě dostali bychom se tady do matení pojmu mezi vydavateli a mezi tiskem online. Eh, zveřejnění tiskové není pouze skutečně nepodlehá literárnímu liter, ochraně literárního zákona, ale podlehá to taky ustanovení o používání videa. Je třeba tedy tady aplikovat kolektivní a příprav, kolektivní, právo kolektivní ochrany a právo příbuzné nebo ho uhradit. A poslední bod se týká um, Podkopávání dat. Myslím si, že výzkumníci by samozřejmě eh, měli být ve výjimkách v rámci partnerství mezi eh, veřejnými a soukromými aktéry. Proto je třeba podívat se na obě možnosti, které zde jsou zakotveny. Ale mm, eh, veř, tady mohou působit pouze organizace neziskové. Eh, když se podíváme na příklad na boj proti rakovině a celou řadu asociací, které zde působí. Další bod právo na spravedlivou odměnu pro tvůrce a interprety. Je třeba posílit tento odstavec, je třeba jasně zdůraznit, že tvůrci i výkonní umělci nebyli podrobeni kolektivním dohodám a mohli být přímo odměňování příslu- proporcionálním, spravedlivým způsobem. Pakliže e, se v tom nepočítá v původní smlouvě, čili tady je ochrana nezbytná. A teď si myslím, ještě v dalším bodě bychom měli spolupracovat a jsem k dispozici paní zpravodajce, abychom mohli zblížit naše názory. Co nelze hodnotit obsahy, ale hodnotit zabezpečený přístup k platformám je třeba respektovat autorská práva, práva výkonných umělců a jejich právo na odměnu a to všechno pro prospěch uživatelů, eh, kteří mají nárok na přístup ke kvalitním obsahům a nikoliv na přístup k nějakému falšování. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní Reda. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě chtěla poděkovat zpravodaji za velice transparentní přístup. Myslím si, že je velice dobré, že ona využívá tu eh, eh, legislativní minulost. Myslím si, že eh, je tu, máme tu dobrý návrh a myslím si, že bychom neměli vytvářet nějaká nová dodatečná exkluzivní práva, která by komplikovala celý ten systém autorského práva. Záměrou reformy je podpořit digitální jednotný trh a zjednodušit práva. Co se týče návrhu zpravodajky k článku 11, tedy vytvářet ty právní prezumce pro vydavatele, tady o tom můžeme diskutovat, ale mám opravdu obavy, pro případy, kdy uh, novináři transferují ty neexkluzivní licence pro uh, veřejné informace. Takže jak to bude s tím obsahem, když tam mají neexkluzivní licence? A konkrétně, pokud to tak bude, tak budeme muset být velice opatrní, aby ty akademické publikace stály mimo tyto povinnosti. Tady je problém s tím veřejným přístupem, ale stále to možnost, no a těším se, jak tu bude probíhat e, debata k 13. Tady to by se mělo sladit se směrnici e-commerce, ochraňovat práva uživatelů, vykonávat tedy jejich e, jaksi práva, ale jsou tu i vymezení. Nicméně mám určité obavy s návrhem zpravodajky. Myslím si, že článek 13 a bod odůvodnění 39 pro, rozšiřuje tu zodpovědnost. Ve směrnici e-commerce se definuje safe harbor, kde tedy eh, členské státy nevytvářejí zodpovědnost. A co se týče pravidel pro zodpovědnosti, ta se nyní rozšířila na další čtyři směrnice a bude výsostně těžké pochopit, jaké jsou tu konkrétně právní povinnosti. Bod odůvodnění 39. Seznam eh, myšlenek eh, a těch obsahů a opatření pro platformy. Tady si myslím, že je důležité se zaměřit eh, na eh, výrok soudního dvora NEPLOK. Tady se stanoví, že ta monitorovací povinnost porušuje chartu o základních právech a my bychom neměli povzbuzovat nějaká technologická opatření jako obsahové ID jakožto další opatření a spíše bychom se měli přiklonit k přístupu výboru IMCO, kde máme spíše volbu dobrovolné dohody, ale ne nějaká obecná monitorovací povinnost. Obecně k vytěžování dat to je dobrý přístup a ze široka tedy podporujeme ty návrhy. Co se týče výjimky pro e, výuku, tady mám určité obavy, co se týče možnosti členským státu umožňovat ty licence místo výjimek. Těžko univerzity zjistí, zda na trhu jsou ty licence. No a v neposlední řadě určitá kritika návrhu zprávy, že to nezachází za míru toho neambiciozního návrhu komise. My už jsme hovořili o dodatečných opatření, které jsou důležité pro tu veřejnou debatu, pro výměnu přeshraničně, jako tedy svobodu toho panoramatu a rozhodování o obsahu. Věnuje se tomu výbor ITRE, IMCO a kultura. Pak interoperabilita a veřejná doména, toho je, tomu je třeba také věnovat pozornost, proto já předkládám v těchto oblastech eh, pozměňovací návrhy. Doufám, že budou zahrnuty i do té eh, reformulace textu a těším se opravdu na úspěšné završení, protože asi už se na to, na toto dlouho čeká. Děkuji. Paní Nibler. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat paní zpravodajce za tu předloženou zprávu a protože času na rozpravu je málo, omezím se na tři poznámky. Chci říct, že stejně jako kolega Kavada, návrh komise považuji za vyvážený. Myslím, že komise přihlédla k nejrůznějším zájmům všem, koho se ten návrh týká, dobře je vyvážila, ale přesto je ještě potřeba o tom diskutovat. Na tom či onom místě dojde určitě k nějakým změnám. Ledacost už bylo zmíněno, ale v zásadě si myslím, že návrh komise je dobrý návrh. Druhá poznámka. Už jsem to často ve výboru říkala a teď to shrnu trochu obecně, protože si myslím, že se to táhne celou tou zprávou a těmi rozpravami. Pro mě je otázka, zda budeme či nebudeme chránit své kreativní obsahy v Evropě. Když je nebudeme chránit, tak pak tedy souhlasíme s tím, že každý může zadarmo používat veškeré kreativní obsahy, ať už jsou to filmy, videa, známky, texty, tedy připustíme, aby to každý směl využívat, aniž by proto byla nějaká kritéria za to zhodnocení. Zda je to tedy spravedlivé, když se podíváme na tuto otázku. O tom je třeba otevřeně diskutovat a upřímně si odpovídat. Já už jsem se opakovaně vyjádřila v tom smyslu, že si myslím, že spravedlivé rozdělení v tuto chvíli není zaručeno a musíme zajistit, aby ti u nás v Evropě, kteří jsou kreativní, kteří umožňují to, aby ti, kteří na ně navazují, vytvářeli nějaké hodnoty, že tihle lidé mají nárok na férovou odměnu. Když se podívám na text, tak tři věci. Za prvé data mining, vytěžování dat. Myslím, že komise tady udělala dobrý návrh že umězela výjimku na výzkumné účely, ale rozhodně si nemyslím, že by se tahle výjimka měla rozšířit na všechny firmy a všechny eh, občany. Myslím, že by se to naopak mělo upřesnit, že komerční využívání tato výjimka nezahruje, že je to pouze pro nekomerční využití. Ještě jednou článek 11, ochrana tiskového zveřejnění. Teď je otázka, zda chceme chránit své kreativce, ano, ne. Zda chceme zachovat kvalitní, seriózní žurnalistiku. Taková cená kvalitativní žurnalistika v době fake news a alternative news je opravdu hrozně důležitá, po mém soudu. Já si rozhodně nemyslím, že, člověk, že je možno všechno zadarmo využívat, aniž by se zajistilo, že autor a další účastníci toho řetězce za to dostanou obměnu. Takže návrh článku 11 podle mě soudu jde tím směrem, že posiluje práva vydavatelů, to je v pořádku. Máme vlastní práva pro filmové producenty, nositele zvuku a další televizní firmy a tak dále a myslím, že vydavatelé Eh, by ta práva měla mít také. Další 13 eh, value gap, to je podle mě také důležité. Ten návrh komise je podle mě velice rozumný, podporuji ho ale chápu zpravodajku, která poukazuje na to, že směrnice e-commerce eh, by se tohle týkat neměla, ale to se ty další body, co říkala zpravodajka, tak já si myslím, že ten původní návrh je výrazně oslaben, tak se mně víc líbí ta jasná formulace, která je v článku 13. Těším se na další diskuse a opravdu jde mi o to, abychom eh, ne, abychom nepřipustili výprodej našeho kreativního průmyslu v Evropě. Děkuji, paní Latvip. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych k tomuto významnému tématu k návrhu zprávy, která nám byla dnes předložena, řekla nasledující. Já náležím politické skupině EPP. Celá řada z nás dnes ráno již tady hovořila o tom, že naše strana se chce vždy zasazovat o chránění autorského práva. A to je eh, oblast, kde se nesmírně silně angažujeme, protože chceme posílit právo duševního vlastnictví. A to tím se řídíme i v našem strategickém přístupu. A velice přesně a konkrétně eh, to také vyjadřujeme v našich pozměňovacích návrzích předloženému návrhu. Ehm, já tady nechci v detailu diskutovat o všech záležitostech, eh, to by bylo příliš dlouhé, ale několik připomínek ke článku 11. Otázka příbuzných práv pro tisk, na to už upozornili mý kolegové, já sdílím to, co eh, zaznělo z úst kolegů Kavady a paní Niblerové, čili eh, příhodnost opravy textu návrhu komise k článku 11. Já se domnívám, že toto příbuzné právo by nebylo dobrým signálem eh, pro nezávislost tisku. A dovolíte-li mi, ani eh, hrozilo by to nezávislou žurnalistiku. Je třeba tady se podívat na lepší odměňování práce tisku a novinářů pracujících online. Je třeba tedy tady velmi upravit znění článku 11 aby byla zdůrazněna reprez, možnost zastoupení před soudem. A co se týče vytváření příbuzného práva pro vydavatele, to je velice důležité, ale nemělo by to ohrožit spravedlivé odměňování autoru. Ehm, domnívám se, že je třeba poskytnout možnosti velkým operátorům na síti. A podle mého názoru je to třeba udělat na evropské úrovni, čili upravit na evropské úrovni práva příbuzná. Další téma. Rozdělení hodnoty během celého řetězce value gap. Tady chápu záměr zpravodaje, ale eh, Tady je vlastně návrh na přepsání článku 1138, ale to by podle mého názoru přineslo více dvojznačnosti a nejasnosti, protože my všichni se domníváme docílit právní jistoty. Původní návrh komise a úpravy, které jsou navrhovány, zvyšují, domnívám se, nestabilitu a nejistotu. A je zjevné, že mnoho hospodářských subjektů, mnoho aktérů uh, jsou skut mohou flexibilně vykládat eh, tuto evropskou úpravu, aby se vyhnuli právním povinnostem a aby se vyhnuli své odpovědnosti. Já tady předložím pozměňovací návrhy, které budou zacíleny na větší upřesnění, abychom ještě více podpořili ochranu tvůrců a také kulturní rozmanitost v regulovaném jednotném rámci za respektování současné v rovnováhy. A závěrem bych chtěla ještě něco říct k otázce odměňování autorů, tvůrců a výkonných umělců. Myslím si, že naše komise je poněkud, um, jak se přistupuje velmi stydlivě k tomuto tématu a zdrženlivě. Já si myslím, že důležité je zavést mechanismy přímé kompenzace, aby se zaručilo naprosto nezvratitelné právo odměnění za aut autorům, tvůrcům a výkonným umělcům. Děkuji vám. Uh, thank you. Já vám děkuji. Pani Geringer. Yes. Děkuji, paní předsedničanci. Já chtěla především Děkuji, pane předsedo. A já bych na úvod chtěla poděkovat paní Komodiny za uh, její velice jasný příspěvek, když pohovořila o té přípravné práci na této zprávě. Ano, příprava je tady naprosto zásadní a ten způsob, jak je, pracujeme, by měl být takový, že budeme opravdu všemu věnovat velkou pozornost. Ještě jednou tedy děkuji už tu zaznělo, že je tu celá řada tedy eh, návrhů, které předkládá k tomu textu. Není zapotřebí tu vytvářet nová práva pro vydavatele, ti už mají stávající platná práva, která vykonávají, takže nemusíme věc komplikovat. Ano, je to opravdu složitá eh, záležitost, co se týče tedy využívání Um, a uplatňování toho stávajícího systému, takže je zapotřebí, aby všichni uh, respektovali stávající pravidla, ale určitě asi nepotřebujeme vytvářet nějaká dodatečná autorská práva. Větší míra harmonizace, ano, co se týče výjimek, um, třeba tu oblast vzdělávání, celoživotní vzdělávání, to ano, ale já bych ráda zašla ještě kus dál, jaké dopady může mít návrh této reformy, například na startupy, na podniky, které nyní zahajují činnost, jaké dopady toto všechno bude mít právě na tyto druhy podniků. A pak ještě jednu velice důležitou záležitost, e, zmínila to e, konkrétně paní e, Reder, tedy to panorama svobody, obsahy a jejich využití ze strany uživatelů o internetu. Tady si myslím, že to slyšení, které za chvíli začne, nám pomůže objasnit některé velice důležité otázky. Ano, tady ta harmonizace těch výjimek, ta je důležitá a reforma by se tím měla také zabývat. Na závěr bych chtěla říci, že spolupráce je velice důležitá. Já jsem spolu s pravodajkou za SND a doufám, že se nám tedy podaří dokončit eh, práce na tomto tématu ještě za malckého předsednictví. To by bylo eh, eh, dobré zakončení s úspěchem a doufám, že se nám celý proces podaří dokončit tedy ještě před koncem malckého předsednictví. And thank you, and th- thanks to the Děkuji také, já chci poděkovat zpravodajce a dokonce i komisi za velice rovnovážnou zprávu. Já vím, jak paní zpravodajka a ostatně i komise do toho vložili práce, konzultace, také proběhly a nyní je tedy čas vše reflektovat. Nicméně stále jsou tu určité důležité principy Myslím si, že takovým východiskem eh, v tomto všem, tedy to, jak na to nahlížíme, jaké principy budeme uplatňovat, by mělo být to, že užíváme principy pro digitální svět, které nyní eh, užíváme jaksi pro všechny další oblasti. Tedy je třeba zajistit, že ti, kteří pracují, v novinařině, v kreativních eh, odvětvích, v kreativních eh, eh, oblastech, že budou mít spravedlivé odměny. Ne vždy tomu totiž tak v poslední době bylo. To je klíčové. Dále všichni ti, kteří jak si generují obsahy, kteří jsou tedy ti producenti, podobně jako platformy a ti, kteří eh, jak si vytvářejí ta díla, jsou zodpovědní a oni také, na ně by se to mělo uplatňovat, že mají práva a zodpovědnosti, stejně jako eh, noviny, novináři, filmaři, audiovizuální sektor, a podobně jako nedigitální svět. Tedy je důležité mít na paměti, že tak, jak budeme fungovat v digitálním světě, tady by neměly být rozdíly v těch základních principech, tak jako to uplatňujeme na svět offline. Takže potřebujeme tady opravdu tak trošku více kritičtěji přistupovat a být jasní v těch platformách. Máme tu aktivní a pasivní platformy, ale já si nemyslím, že by to rozdělení jasně existovalo. Všechno je aktivní a ten způsob, jak ty platformy vkládají ty informace, záleží na zvážení. To zvážení nemusí být vždy objektivní, ale když vytvoříte nějaký, nějaké logo, tak eh, vlastně víte, co od toho očekávat. A tady Ehm, pak je důležité statické ukládání dat, které tedy se nikam nepřesunuje, ale existuje to. Je to naprosto statické, jsou to takové digitální archívy, ale ty jsou zase aktivní. Takže jak ty aktivní záležitosti přesunout ven do té veřejné domény, na základě jakých pravidel, jakých zodpovědností to bude, to není v dnešní době jasné, takže bychom v tom měli mít absolutně jasno, jak budeme vykládat, vynakládat s platformami. A ty platformy eh, by eh, se mělo uplatňovat právo. Pak věci, eh, záležitosti jako svobodný internet, v podstatě kdokoliv, kdo je zapojen eh, do internetu, kdo tam vkládá data do veřejné domény, má tedy eh, jak si své zodpovědnosti a uplatňuje se na něj právo. Další základní principy jsou ty, že ti, kdo pracují v těch zahrnutých odvětvích, by měli mít řádnou odměnu ten eh, systém by měl vést k spravedlivé odměně, novináři by měli být řádně placeni. A jak už zaznělo, ten jediný způsob, tedy jakým můžeme jít proti těm strašným fenoménům, jako jsou falešné zprávy, je to, že se zajistíme, že to bude řádně regulováno. A tady používám výraz regulace, protože o tom právě hovoříme, aby to nedošlo k těm zneužívání, ke kterým docházím, protože to nastává čím dál častěji, takže eh, ano, budeme tedy nahlížet na internet tak, jako nahlížíme prostě na ten eh, normální eh, konkrétní svět, tak jak ten tedy panuje nyní. A samozřejmě tak na základě takového postupu se osvětlí celá řada věcí. A myslím si, že takový by měl být náš přístup. A do, dokonce si myslím, že i komise takto postupovala a proto si myslím, že je to dobrá zpráva. Já to nebudu prodlužovat, vím, že se blíží to slyšení, ale bude důležitá ta diskuze, jsou tu odlišné názory a tato zpráva je výsostně důležitá a všichni se do ní tedy zapojíme a doufám, že to, co obdržíme nakonec, bude to nejlepší pro EU. Já vám děkuji, paní Rozie. Merci, euh, merci, monsieur le, le Děkuji, pane předsedo. Hodně se slýchá o tomto návrhu, zejména když se konstatuje, že eh, by se oběh děl měl také odměňovat. A tento návrh samozřejmě se snaží přivést určitou rovnováhu do tohoto bodu, eh, abychom chránili autorská práva. A ráda bych řekla, že návrh komise je zajímavý ze tří aspektů, které již tady zazněly. Eh, podívat se, dát na stejnou úroveň vydavatelská práva, eh, eh, příbuzná práva, jak vyrovnat hodnotový řetězec a jednotlivé jeho části a lepší odměňování. Eh, nejenom autorů, ale eh, producentů v tom nejširším slova smyslu, ale mám pocit, že ten návrh se trochu vzdaluje svému cíli. A bohužel eh, četný počet pozměňovacích návrhů navzdory intenzivní práci přece jenom ztrácí ze zřetele ten cíl, kterým bychom se měli zaobírat, čili jakým způsobem dosáhnout toho, aby evropská kultura mohla být rozvíjena tak, aby autoři mohli žít ze své práce. V otázce odměňování autorů tady se ubírá návrh dobrým směrem, zejména článek 15 a 16, ale na druhé straně já jsem tady byla velmi překvapena, když jsem viděla, jak se hledí zejména v aktuálním kontextu na roli kvalitního tisku a na roli informací tak významné pro veřejnost, nezávislých informací. Jakými prostředky bude možno pokračovat v této aktivitě a také žít z takových aktivit třeba ze strany soukromníků? To je zcela zásadní otázka dáváme prostředky vydavatelům, aby byli uznáváni jako ti, co spolu tvoří či zprostředkovávají hodnoty, ale jak tedy s nezávislými novináři, či, eh, kte, a jak se podívat na legální právo vydavatelů. Pro mě je tedy nezbytné vytvořit v této otázce jasno, právní jistotu, ale právní jistota je jasná, protože to je přece dáno už a vidíme, jak to vypadá v autorském právu, v právech příbuzných pro kina, pro hudbu a tak dále. A Eh, je třeba tady dosáhnout toho, aby vydavatelé nebyli dány na stejnou úroveň jako, ten osta, jako ostatní aktéři v příslušné v tomto odvětví. Dnes tady máme celou řadu prostředníků, kteří sami rozhodují o hodnocení třeba reklamy či zveřejňovaných příspěvků. A co se týče filtrování obsahu, v souvislosti s ochranou nezletilých, ochranou práv, ale především také eh, v rámci vydavatelů, protože podívejme se, jak se zveřejňuje třeba, co já vím, fotka nebo tabulka, teď se to filtruje, protože se řekne, že by to šokovalo určitou část veřejnosti, ale oni by měli mít volbu, co zveřejnit a co ne. Komise se snaží vnést sem trochu rovnováhy, u těchto prostředníků a je skutečně škoda, že teď po těch úpravách to vede spíše v opačném směru. Eh, já si myslím, že bychom nakonec mě, že bychom naopak měli jít trochu dál a chránit kulturní a odvětví a kulturní průmysl. Co se týče výjimek, Výjimka to je určité vyvlastňování tvůrců. Když máme vyvlastnění, čili omezení odměňování, no mělo by to být snad nějak vykompenzováno vždyť. Tady máme osoby mající hospodářské, ekonomické aktivity a mají právo aby za ně byly odměněny, ale není možné dávat určitému počtu spotřebitelů, já vím, že neužívám správný pojem, když tedy pokročíme v otázce výjimek, musíme pokročit v otázce koncesí. Děkuji, velmi děkuji. Tímto můžeme pro tuto chvíli uzavřít tuto diskusi. Budeme pokračovat na příští schůzi a teď hned se pustíme do slyšení na téma nových povinných výjimek, pokud dovolíte. V určitou chvíli přijdeme o tlumočení, pokud se nám nepodaří omezit se na čas, který máme dnes dopoledne k dispozici. Tedy poprosím prvního řečníka, pan Lenz Joel, který je profesorem na Katolické univerzitě v Lovani, profesorem i na jiných univerzitách. Poprosím ho, aby pohovořil z akademické perspektivy. Máte maximálně 6 minut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Abych se představil, jsem profesorem učím autorská práva, mimo jiné jsem stejně, jsem zároveň i právník, pracoval jsem pro vydavatele, pro IT firmy, ale v tuto chvíli nezapostupuji nikoho. Budu hovořit maximálně jménem jménem skupiny akademiků, která se věnuje této otázce. Prosím, pane profesore, omlouvám se za přerušení a prosím všechny v sále, aby přestali hovořit a aby zachovali klid. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jsem tedy profesor. Já jsem se zatím nedíval na pozměňovací návrhy, hned se dostanu k další folii. Díval jsem se na návrh komise a e, můj projev se opírá o text komise. Na pozměňovací návrhy jsem se díval až teprve teď, ale myslím, že jdou správným směrem. V textu komise jsou příjemci různí, eh, ale vytěžování textů a dat se týká různých organizací. Nemám problém s tím textem, jak to teď vysvětlím. Myslím, že ty tři výjimky eh, v textu komise jsou ty nejdůležitější. A zřejmě je to to nejdůležitější, protože si myslím, eh, že by tady měla být možnost vytěžovat data, zpracovávat je, posílat je do sítí. To považuji za důležitou věc. Zároveň je důležité zdůraznit, že se nejedná jenom o hrubá nespracovaná data, to znamená, že ochrana duševního vlastnictví tady až tak moc se zatím neprojevuje. Samozřejmě, když dopravujete ropu, tak to není až tak aktuální. Pokud se dostanu k další folii, povedlo se, tak se dostanu k definici vytěžování textu a dat. Standardní definice, myslím, je v souladu s definicí, která je v návrhu směrnice, takže myslím, že to je správným směrem, ale je důležité zdůraznit, že se to týká extrahování, vytěžování dat. To znamená, zatím nevíme, jestli je to přímé spojení s autorským právem, protože data chráněna nejsou. A samozřejmě cílem je analyzovat a generovat další informace. Tedy to si myslím, že je správná definice. Zda by vytěžování textu a dat mělo být chráněno autorským právem? Já odpovídám ne, protože ochrana duševního vlastnictví se vždycky týkala, se opírala o rozlišování mezi daty, která jsou chráněna a tím, co není chráněno. Takže toto je mimo rozsah ochrany práv duševního vlastnictví. Myslím, že vytěžování textu a dat nemá norm, normální dopad na tuto práci TDM, tedy vytěžování textu a dat. Stejně tak, když vy vytěžujete text nebo data, jak říká definice, tak si nevybíráte. Vy se prostě snažíte najít nějakou informaci, snažíte se najít asociace, korelace, ale to není věc chráněná ochranou duševní vlastnictví. A poslední problém je, že de facto pokud TDM by bylo chráněno právě na ochranu duševního vlastnictví, tak eh, pak by eh, když eh, máme na mysli šíření informací, šíření vědomostí, se to mohlo dostat do zájemného rozporu. To je tedy mm, můj názor i názor Evropské společnosti pro ochranu duševního vlastnictví. Já si myslím, že článek 2 už dostatečně definuje uh, Eh, tu definici tady máte napsanou, je tady napsáno všemi prostředky a jakoukoliv formou. Samozřejmě eh, může docházet k jistému zneužívání. Je to interpretováno docela široce a Evropský soudní dvůr to interpretoval trochu formalisticky, ale když se na to podíváme, tak tady máme pak kopie pro účely vytěžování dat a textu, pak jsou ale třeba texty na internetu, které jsou nutné pro výměnu informací a všechny tyhle kopii v podstatě spadají pod tu širokou definici reprodukce. Já si myslím, že to jde příliš daleko. Myslím, že tady bychom měli to omezit na ryze technické kopie a to se týká třeba vytěžování textu a dat. To je samozřejmě trochu radikální pohled, pokud si myslíte, že by tady mělo být nějaké reprodukční právo, které bude pokrývat aktivity TDM, tak je třeba mít ehm, jasně definované výjimky. V textu komise tady byli příjemci, kteří byli mm, definováni jako výzkumné organizace. Já si myslím, že to bylo docela... Kolik vteřin ještě máme? Minus 33. Aha, tak to už jsem přetáhl. Dobře, dobře, ale jak jsem řekl, eh, tohle řeší pozměňovací návrh 31, ten jde podle mě správným směrem. Já bych řekl, že jednotlivce, na jednotlivce se ta definice nevztahuje. Stejně jako třeba ne na výzkum v univerzitních a možná i některých soukromých organizací, to není dost jasné v té definice. Jde to tedy správným směrem, ale e, ten zbytek legální přístup k datům a textům by měl být podmínkou. To je v návrhu komise a zůstává to v pozměňovacím návrhu 31. S tím bych souhlasil. Není tam zatím definice účelu stejným směrem jak řekla komise, pro účely vědeckého výzkumu, je tady pro účely TDM, tedy definice bude důležitá. Pro zbytek ústní komentář není důležitý, takže e, tohle je maxima, které bychom se měli držet. Co se týká IP, co se týká údajů, tak měli bychom být připraveni na různé způsoby využívání dat. Je to velmi různé v různých oblastech, protože jsou tady problémy související s dominancí dat, ale to už je mimo rozsah práv ochrany duševního vlastnictví. A já děkuji, pane profesore, i za to, že chápete naše časové omezení. A nyní předávám slovo paní Marie Elizabeth Rebinder, která je právní poradkyní na um, Art University Copyright Advisory Services a místo předsedkyní pracovní skupiny Liber, takže prosím, máte 6 minut stejně tak. Děkuji. Já bych chtěl, já tu zastupuji výzkumné organizace a knihovny. Nás velice těší tento návrh textu. Výzkumná komunita univerzity také vytvářejí startupy a spin-offy a stejně tak je to důležité pro univerzitní spolupráci a pro obohacení Evropy. Z tohoto hlediska vítáme, eh, že eh, se dostávají tyto organizace do textu, protože otázka TDM, ta by měla být nezbytně vyřešena na úrovni Unie. A pokud se tedy zabýváme, eh, začneme u toho, kde začala vlastně komise, tak od samotné Lisabonské smlouvy tam se stanovuje, že výzkum se netýská jenom univerzit. Výzkum je důležitý pro inovaci, ekonomický růst v Evropě. No a díky tomuto návrhu textu toho dosahujeme. Opravdu velice děkuji eh, zpravodaj jde to správným směrem, jak na to poukázal eh, kolega profesor. Dále, eh, díky článku 2 máme eh, definice a definice osoby, eh, ta, té se tam nedostává a myslím si, že to je za celý můj život je to nejdůležitější právní text. Já se věnuji autorským právům od 94. roku i celá má rodina se tomu již dlouho věnuje profesního hlediska. Takže definice osoby. Tady se stanovuje, že to jsou právní subjekty, soukromé subjekty, veřejné subjekty. To je správné, ale mělo by to být tedy doplněno do definice článku 2, ale to je tedy technický krok. Zástupce ITRE říká veřejné, soukromé subjekty, to je dobré, ale to je tedy jenom taková technická připomínka. Dále jak předeslal pan profesor, informace není ochráněna, data nejsou ochráněna, pouze konkrétní práva duševního vlastnictví, jako třeba patenty pro vynálezy a pak reprodukční práva na data a a také eh, databáze sui generis eh, a příslušná práva. Tam je to ochráněno. Profesor na to poukázal. Užívání děl a databázy sui generis, tam jsou velice úzce vydefinována ta práva. Tady to není propojeno s TDM. Možná eh, řekněte, tak zachovejte klid a nadále postupujte ve vytěžování dat, ale tady nejsou informace nějak ochráněny, ani ty poznatky. No a O tom je asi i demokracie ve výzkumu. Tady se respektuje ta svoboda a znalostí poznatků a to je třeba tedy také mít nadále na paměti. Dále je třeba zajistit, aby ten celá Evropská unie, ta vlastně nebo máme tu vydavatele, kteří mají problémy s digitalizací, ta nová práva se stanovují, se určují novým datům. Obecně ale tento článek je tedy dobrý a měli by se tam něco doplnit, tedy když tedy se definují ty osoby jako veřejné a soukromé subjekty, tak by se tam mělo doplnit to nové právo že by se tam měli že se tam tedy dostanou i ty univerzity, měli bychom jít také proti neférovým smlouvám, objevuje se to v bodech úvodního ustanovení i v textové části. Není tu dostatečná ochrana dat či příslušných informací. A následně abych to řekla eh, dobře, tedy ta rovnováha mezi výzkumníky, výzkumnickými organizacemi a vydavateli. Ano, tedy ta eh, práva Máme tu tedy výtečné takové obrození, četby, čtení se rozšiřuje. Máme tu tady eh, kampus v Helsinkách, to je výtečný startup v Evropě a měli bychom se věnovat této renesanci. Uvítat stejně tak obrovsky děkuji zpravodajům, kteří jak si usnadní život startupům a dalším subjektům. Děkuji, well, madam. děkuji mnohokrát, madam. A teď má slovo pan Karlo Ravecáne a, a za e, právní společnost chránící lékařské a vědecké vydavatele. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já se tady kousek vrátím na mém slajdu. Souhlasím e, s předřečnicí. Já sám jsem právníkem v oblasti autorského práva, působím zde již 19 let, eh, zejména chránící práva vydavatelů. Dnes tady reprezentuji eh, technické a lékařské vydavatele, eh, které se združili v asociaci a vlastně to zahrnuje velké množství badatelů z celého světa. Řekl bych, že toto je nesmírně významné téma a vy vaší prací skutečně dáváte kolej do budoucnosti. TDM je nesmírně důležité. Proč? E, je tady tolik e, informací v celé řadě průmyslových e, odvětví, jako třeba ve farmaceutickém průmyslu, v intenzivním průmyslu. Neexistuje čtení bez vytěžování. Souhlasím s předřečnicí. Budoucnost čtení je vytěžování. Eh, sotva bude existovat něco, co se nejdřív nevytěží, aby si to potom lidé mohli přečíst. Od, ale ne všechno je ve faktech, ale v interpretaci faktu. Nejedná se jenom o znalost v abstraktnosti, ale o pochopení. A proto máte také analýzu eh, pocitů. Jsou tady korelace v rámci kontextu proto informace se mění a zveřejněné informace jsou daleko významnější než surová data. Ale někdo musí připravit tuto informaci a řeknu vám, co všichni znají z Itálie. Někteří lidé velké společnosti vám řeknou, o, co je důležité, je kávovar. Potřebujete nejdůležitější stroj na kávu a káva by měla být zdarma, ale aby to fungovalo, potřebujete mít dobrou kávu, dobrý pražící proces a tak dále. Spolehnete-li se pouze na kávovar či eh, stroj na kávu, budete pouze v rukou těch, kteří tyto stroje vyrábějí. Potřebujete tedy ekosystém, kde všichni spolupracují. A platná legislativa by to měla umožnit. Měla by umožnit pro trvalou udržitelnost a už, u, užitečnost obsahů, aby se používala výběrová, pražená, dobře pražená káva a potom dostanete dobrý output v budoucnosti. Jak udělat tedy velice citlivě po té výjimky TDM? pro výzkumné organizace, aby neměly dodatečné náklady. Máme tady přístroj, který už teď umožňuje výzkumníkům vytěžovat data a mm, eh, stahovat si celé obsahy. Já jsem uspořádal do bloků takové ty výjimky, kde by měly existovat. Mám jich pět. Proč? Nemůžete prostě odstranit všech těch eh, pět bloků. Výjimka je výjimka, není to pravidlo. Eh, takže Spravodaj by se jaksi snažil odstranit všech pět bloků ale, a konec. Ale já si myslím, že pro citlivě pojatý text týkající se výjimek TDM potřebujete se zaobírat těmi pěti bloky. Kdo by měl mít přístup zdarma? Tady bych řekl, že navržený text zpravodaje e, znamená, že reprodukce je povolena. Ale TDM není účel sám o sobě, je to nástroj, je to mechanismus. Nemůžete mít kopírování jenom za účelem fotokopírování, ale potřebujete reprodukci toho textu. A co se týče eh, těch vymezení, myslím si, že eh, problém, který tady máme, je, eh, jsou ty dohody, to znamená Dovolíte-li mi, směrnice už umožňuje tranzit z kopií do technicky eh, tištěných kopií. Potřebujete pouze dočasná ustanovení. Pro vědeckou analýzu potřebujete více než jenom dočasné částečné kopie, jako v tom prvním případě. Eh, ale potřebujete zabezpečit, aby se nedostal, nedostali do nesprávných rukou. To znamená, musí být bezpečně skladovány a možná, že tedy pro vědecké účely, když budou bezpečně uloženy, nemusí se vymazávat. Eh, myslím si, eh, že právní přístup je v pořádku, ale nestačí to. Z dobrých důvodů Právní přístup může být přístup, který je sice právně správné, ale přitom má nelegálně, eh, nelegální údaje. Podívejme se na bezpečně skladované kopie. Tady by neměl být jenom ten takzvaný právní přístup, ale vyžádaný právní přístup, který by eh, zabezpečil bezpečný přenos dat. Co se týče TDM, tady je třeba spolehnout se na spolupráci, čili je třeba mít dohody podle osvědčených postupů výzkumníků a vyučujících na vysokých školách. Už se blížím k závěru. Podívejme se, jak vypadá legislativa jinde. Podíváte-li se na to, získáte dobrou inspiraci například z Německa a Francie, kde výjimky TDM již byly stanoveny. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. Teď pan Oliver Hinte, který je spolupředsedou koalice pro akci Autorská práva pro vzdělávání a výzkum. Šest minut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Hovořím tady jménem koalice Autorská práva pro vzdělávání a výzkum, jak už právě zaznělo. Děkuji, pane předsedo, za možnost hovořit tady jménem naší koalice. Nejprve chci pogratulovat k tomu návrhu směrnice také bych chtěl poblahopřát zpravodajům ke skvělé zprávě, ale přesto bych chtěl zdůraznit pár aspektů, které by podle názoru mé organizace měly být jasnější nebo změněny. Poslali jsme tento návrh německému ministru spravedlnosti a ochrany spotřebitele a je možno si konzult, výsledek konzultací najít na webovém linku uvedeném. Koalice se opírá o Göttingenskou deklaraci z roku 2004 a je zaměřena na výzkumné organizace profesionální společnosti v oblasti výzkumu a vědy. Transfer a přístup k informacím pro vědecké účely musí být zlepšen, musí to být spolehlivější a vyváženější, musí být vyvážené zájmy autorů, ale i studentů a vědců. Zájem společnosti mít přístup k informacím by tedy měl být vyvážen zájmem eh, vydavatelů mm, zanechat obchodní modely i v eh, digitální společnosti intaktními. Budu teď říkat něco ke zprávě i k tomu návrhu. Teď pod úvodní ustanovení 15. Tady se hovoří o vzdělávacích institucích. To jsou instituce primárním, sekundárním, profesním a vyšším vzděláváním. Spravodaj si vybral přístup, hovoří v pozměňovacím návrhu 11, že vzdělávací aktivity poskytované organizacemi bez ohledu na jejich organizační strukturu a způsob financování do takového rozsahu, pokud se sami považují za vzdělávací instituci nebo nabízejí vzdělávací programy, které jsou uznávány relevantními národními orgány členského státu. To je širší než přístup komise. Poporujeme přístup zpravodaje, vzdělávání nezávisí na formě. Důležité je, jsou cíly a prostředky vzdělávání. Obecně Podporujeme cíle článku 4 zlepšit eh, situaci v digitálních a přeshraničních vzdělávacích aktivitách. Coalition for Action podporuje přístup zahrnující další dodatečné aktivity nejenom pro výuku ve třídách nebo v posluchárnách, je to i pro aktivity mimo. Tyto aktivity by měly být vyjmenovány explicitně, jinak je tady riziko eh, nedo, nepřiměřeného využívání. To třeba máme v německém právu, proto jsme zvolili německé právo jako příklad. Eh, proto článek tři, eh, pozměňovací návrh 30 může znamenat zlepšení. Pozměňovací návrh 35 podporujeme, protože se soustředí na vzdělávání, říká, že umožňuje digitální využití díla v rozsahu opodstatněném vzdělávacími účely, to znamená, že to musí být nekomerční využití. Velký pokrok vidíme v článku 4 odstavec 1a, kde se výslovně povoluje digitální využití v zabezpečených digitálních sítích. Omezení, aby ta zabezpečená síť byla v rámci členského státu, kde je eh, eh, ta vzdělávací instituce usídlená je v rozporu s přehraničním vzděláváním. Máme třeba Fen Universität Hagen v Německu, tato dálková univerzita je jediná státem provozovaná univerzita německého jazyka napříč regiony a mohou z ní profitovat eh, studenti s individuální podporou. Je možno to využívat v seminářích, pracovních skupinách, jak online, tak tvář. Pár čísel k tomu. Zhruba 76 tisíc studentů tady studuje, 10 z nich žije v zahraničí, tedy nikoli v Německu. Přenos údajů by tedy nebyl možný. Je to tedy v rozporu s úmyslem této dálkové univerzity. Zabezpečená síť by měla být v rámci jednoho členského státu a to je v rozporu se vzdělávacími aktivitami knihoven, archivů, což, které jsou združeny v organizaci SCCR. Stálý výbor k autorskému právu eh, v letech 1998-9 vydal celou řadu informací, které se týkají Eh, autorského a dalších práv. Teď se diskutuje o těch výjimkách a omezeních. Nedávno se debata soustředila hlavně na tři skupiny příjemců a tři skupiny aktivit týkající se výjimek a omezení. Vzdělávací aktivity, knihovny a archivy a osoby s handicapem, především handicapem zrakovým. Tahle směrnice omezuje využívání sítí na sítě v rámci jednoho členského státu a to by bylo fatálním signálem pro SCCR. Největší překážka k využití práv pro vzdělávání vidím v článku 4 odstavec 2, kde je možný kontrakt override. V Německu eh, je možné využívat věci pro vzdělávací účely na základě rozhodnutí soudu. Je tady ale velká míra nejistoty. Německé ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele v sekci 60G říká legálně povolené využívání v případě, kdyby zamítnutí eh, vedlo k tomu, že by dohoda byla neplatná podle této podkapitoly. Tedy proto by měl návrh být takový. My nepodporujeme návrh komise, jaké jsou tady pozměňovací návrhy 37 a 38. DRM eh, na základě článku 6 odstavce 4 by se také měl zrušit. DRM, tedy Digital Right Management, se nehodí do tohoto systému. Třeba by vyučující chtěl využívat různé materiály z různých strojů a proto není pro něj užitečné, aby vyjednával s každým poskytovatelem, jak se dostane k tomu zdroju. Kulturní dědictví jenom velice stručně Instituce kulturního dědictví mají povolení kopírovat všechna díla, která se týkají jejich sbírek. Jde výhradně o uchování těchto děl. Jde o to, aby tady byla výjimka, která umožní takovéto uchovávání. Body úvodních ustanovení eighteen a one to dále popisují. Podporujeme pozměňovací návrh 13, který se týká recitálu 21, kde se rozšiřují výsledky na povinnou kopii. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele poskytuje dobré příklady. Zatím není jasně definováno, co je kulturní dědictví. Zatím nebylo definováno datum, od kdy členské státy považují něco za kulturní dědictví, ale instituce by měly mít právo dělat kopie a naše organizace eh, tam postrádá právo, jak to mohou využívat. Kulturní instituce jsou mm, knihovny, archívy, muzea, ale myslím, že by to měly být nejenom instituce, které uchovávají, ale instituce, které přístupňují veřejnosti. Proto by mělo být možné dělat kopie pro vzdělávání a výzkum. Hlavně v případě, kdy původní díla nemohou být využita s ohledem na jejich zachování. Dále by tady mělo být právo přesunout to dílo v jakémkoliv formátu, pokud jednou došlo k jeho digitalizaci. Děkuji. Last... Děkuji vám. A posledním řečníkem bude pan Arno Huber, který je právním poradcem pro právní záležitosti. Děkuji, pane předsedo. Já tu budu hovořit za Ashet což je e, evropský vydavatel, který se zaměřuje zejména na Francii, Španělsko a Spojené království. A ještě bych chtěl připomenout, že záměrem vydavatelů je e, dostupnit maximální množství knih a maximálnímu množství e, lidem, což asi sdílíme. Ehm, já jsem tady um, napsal takový zvláštní nadpis, ale chci to vysvětlit, protože my jako od, um, profesionálové zaznamenáváme tedy, že se tu rozšiřují ty povinné výjimky, co se týče autorského práva. Um, co se týče uh, výjimek pro uh, vzdělávání, alespoň co se Francie týče, abych to um, ilustroval, francouzští učitelé mohou naprosto libovolně používat výňatky z psaných knih, románů, esejí, učebnic, jak v vytištěné či digitální formě a nemusí proto dělat nic, vyplňovat žádný formulář, nikdo je prostě nebude za to kontaktovat. A jak je to možné? Je to proto, že co se týče učebnic, tak my vydavatele um, poskytujeme individuální licence, které umožňují uh, za roční poplatek 20 eur učitelům, které si zvolili tedy určité učebnice, aby je mohli tedy volně užívat v, ve třídě. A nabídka je opravdu široká, nějakých 2500 titulku pro každou úroveň, pro každý předmět. Máme tedy i katalog, tři platformy, je to levné, stojí to 20 eur ročně a je to uživatelsky, uživatelům nakloněné. Máte tam určité projekty a, a můžete používat i určitá zařízení. Takže Učitelé tedy mají, eh, nebo ty školy mají kolektivní licence, to pokrývá ty katalogy pro francouzsky psané učebnice, a učitelé to mohou libovolně používat. A jaké jsou tedy náklady na to? Je to 11 centů na rok na žáka, nezávisle na počtu těch výňatků, které používají. A je to výsledkem dohody mezi držiteli práv CFC a ministerstvem vzdělání a ministerstvem pro vyšší školy, takže je to eh, ze široka používané. Přístup k materiálům to už není problém, nejsou tu restrikce, protože je to digitalizováno, vede to tedy k individuálním a kolektivním licencím, ty doplňují ty stávající výjimky, které máme ve Francii pro nevzdělávací knihy, využívání výňatků, ty e, se zahrnují i osoby zapojené do e, vzdělání a pro nekomerční používání. Takže tady záměrem je, aby byly tedy eh, ty učebnice, zejména mm, určeny pro vzdělávání. A my si myslíme, že by tu měly být ty relevantní výjimky pouze eh, za určitých podmínek, protože už jsme si ověřili, že tedy ty licence fungují. A z toho důvodu si myslíme, že pokud se prosadí ty výjimky, tak by se to mělo zaměřovat na užívání těch extraktů pro nekomerční užití a pouze pro vzdělávací aktivity. Proč by se tedy mělo platit za poplatky za elektřiny, když to máme tedy ta autorská práva, mělo by se to tedy zaměřit na ty formální vzdělávací aktivity a pokud toto eh, vzdělávání nebude definováno. Pak tu máme kult, výjimky pro kulturní dědictví. Myslíme si, že to by měla být jasně přidělená mise. Členské státy by měly určit ty kulturní instituty, které eh, jaksi budou mít tuto misi, tento úkol. Eh, knihovny, vzdělávací instituty, vysílací organizace protože bez této definice by to jaksi nebylo smysluplné. E, zachování kulturního dědictví, to by mělo být definovanou misi. A e, například e, jenom taková díla, která jsou obsažena tedy v těch sbírkách daných institucích. A pak ty reprodukční akta, tak ty by měly být zase tyto kroky pouze s cílem tedy zachování těchto děl. Pak tady máme nekomerční díla, to už je eh, zase další mise, to, proto by to měly být ty výjimky. A tedy, a jak by to mělo být tady s těmi výjimkami? Tady není prostor pro výjimky, a spíše je to otázka eh, financování, máme nedostatek prostředků a právě pro, ty, ty, pro tato díla out of commerce. A u nás je to na, a eh, se to obdráží v našem systému, komerční užití je používáno, pak máme určité druhy také kolektivního řízení a ty licence jsou určeny pouze pro knihovny. Selling platform. So please don't squeeze us into this ambulance, which will not cure our activity. Thank you. Uh, thank you very much. This was the last speaker. Uh,